So can we start concentrate on the last point, uh, the macro assi uh, financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan? Dobrá, podíváme se teď na poslední bod makrofinanční pomoc Jordánskému Hašimovskému království a předávám slovo paní Nejc. Vážení kolegové, jsem zpravodajkou eh, k návrhu stanoviska našeho výboru pro výbor INTA k tomuto tématu. Chtěla bych říct několik slov celkově bylo předloženo 20 pozměňovacích návrhů k mému návrhu stanoviska. Děkuji kolegům za odvedenou práci. Souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů s výjimkou 14 návrhů paní Laurence Stassen z Nizozemska. Nemohu podpořit její pozměňovací návrhy, protože jsou naprosto negativní a jejich jediným cílem je zrušit celou tu eh, myšlenku, poskytnout pomoc Jordánsku. Eh, myslím si, že jde o to aby potrestat Jordánsko za to, že je muslimskou zemí. Kolegové v INTA a eh, ve výboru pro rozpočet diskutují o otázkách konkrétních čísel. Pokud jde o náš výbor pro zahraniční záležitosti, chtěla bych zdůraznit, že je naprosto zásadní, aby Jordánsko mělo pomoc EU, finanční pomoc EU v těchto problematických časech. A to z dvou důvodů. Za prvé, Jordánsko se snaží o politické reformy a to velice výrazně. A tyto reformy nejsou přijímány s jednohlasným souhlasem v zemi, protože jsou části populace, které e, chtějí, aby e, zůstal status quo. A proto vzhledem k budoucnosti by bylo dobré podpořit tuto snahu o přechod, o změnu. E, je to mírová změna, Druhým důležitým bodem je, že v současné době Jordánsko čelí velkému přílevu uprchlíků ze Sýrie. A to vyvíjí obrovský tlak na Jordánsko. Jedná se o demografický tlak, ekonomický tlak. A jak si asi umíte představit, Jordánci sami nejsou vždy eh, nadšení tímto obrovským přílevem uprchlíků. Navzdory tomu jordánské úřady dělají, co mohou, aby pomohli uprchlíkům. Nicméně potřebují velice intenzivně finanční pomoc. Myslím si, že by bylo dobré, aby Evropská unie schválila tuto finanční pomoc, tento návrh. Děkuji. Děkuji paní Nates za odvedenou práci na tomto stanovisku. Nyní bych dal slovo poslancům, kteří se chtějí vyjádřit k tomuto tématu. Nikoho nevidím. Máme zde zástupce komise. Možná komise by si chtěla vzít slovo. Je to pan Temprano Arroyo, je to tak? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat zpravodajce paní Neitz Jutenbrook za její stanovisko a především za podporu našeho návrhu. Souhlasíme s tím, co řekla. Situace v Jordánsku se zhoršuje kvůli eh, dvěma eh, faktorům, a to je dopad syrské krize a také nestabila, kvůli nestabilitě na eh, Sinajském poloostrově. Kvůli situaci v Egyptě Jordánsko muselo nahradit eh, levný plyn ze Sinaje eh, drahou ropou. A od července došlo k velkému narušení eh, fungování ehm, energetiky. Má to obrovský dopad na platební bilanci, fiskální bilanci. Toto bude první operace Evropské unie v oblasti makrofinanční pomoci. Je to velice důležité, aby Evropská unie podpořila proces přechodu v Jordánsku. Pokud jde o specifické pozměňovací návrhy, já bych se soustředil jenom na jeden pozměňovací návrh, a to je pětka. Tam se hovoří o kritériích pro Jordánsko a zároveň se zdá, že se zde praví, že je třeba podporovat ekonomickou stabilitu. My souhlasíme s tím, že to by e, možná bylo dobré e, zmínit v úvodních ustanoveních. E, nicméně k tomuto tématu před několika měsíci schválil parlament a ráda usnesení. Je to také věc, která už je pokryta evropskou politikou sousedství. Pokud jde o pozměňovací návrh 4, tam e, jde o zmínění e, jména krále. Nevíme, jestli je úplně nutné e, to na tomto místě zmiňovat. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité pokročit v této věci dále co nejdříve, tak aby Evropská unie mohla co nejdříve poskytnout pomoc Jordánsku. Tato pomoc je zdůvodněla, zdůvodněná částečně eh, velkým eh, dopadem množství uprchlíků na eh, fiskální bilanci této země. Evropská unie se snaží pomáhat zemím sousedícím se Sýrií v pomoci uprchlíkům a to je součást také této makrofinanční pomoci. Mnohokrát děkuji. A vzhledem k tomu, že se někdo další nehlásí o slovo, chtěl bych říci, že návrh stanoviska, že o tomto návrhu se bude hlasovat 10. Eh, října zde ve výboru. Eh, to je poslední bod na pořadu jednání. Eh, chtěl bych vám popřát dobrou chuť k obědu a uvidíme se odpoledne. Děkuji.